a podle jednacího řádu poslanců prohlášení o finančních zájmech a střetech zájmu z 5. dubna 2017 jsem se rozhodl jmenovat paní Donutu Hibner, Mady Dilvo, Sejada Karima, Jean-Marie Kavadu a Jiřího Maštálku jakožto členy poradního výboru týkajícího se chování eh, deputa, eh, poslanců a stejně tak paní Heidi Hautolu, Lauru Ferraro a Gerolfa Anemance jakožto náhradní členy tohoto poradního výboru.